Měli jsme tady prohlášení brazilského prezidenta, takže to znamená, že Mercosur v praxi může fungovat úplně jinak. Brazílie hrozila, že se stáhne z pařížských dohod a to může být, eh, ale předsedkyně přerušila řečnici. Děkuji, paní předsedkyně. Máme Trumpa, který ochromil VTO, máme Borise Johnsona, který teď trvá na tvrdém Brexitu, takže Evropa se prostě musí chopit eh, vedoucí role. To je teď největší spotřebitelský trh. Je to velká odpovědnost, ale zároveň i šance tak, aby celosvětový obchod byl udržitelnější. Opravdu můžeme tady jít příkladem. Zelený díl vyžaduje opatření a skutky. U budoucích obchodních smluv musíme eh, trvat na tom, aby byly dodržovány parametry pařížské dohody, jinak dojde k, sancu, k sankcím. Nejde jenom o to, aby to dodržoval Eh, Trump a Johnson, ale i Bolsonaro. On je klimatický skeptik, který v eh, Madridu se bránil zuby nechty a chce Amazonii rychle odlesňovat. To není dobrý partner pro Evropskou unii. Děkuji. Další kolegyně Weiss, ale já ji teď v plénu nevidím. Je-li tady, prosím. Ukažte se, není tomu tak, takže slovo dostane paní kolegyně Pěty Kajnen. Na minutu, prosím. Děkuji. Je jasné, že se musíme podívat bedlivě na minulé obchodní dohody, ale stejně bedlivě na ty budoucí hlavně na tuto dohodu o volném obchodu EU-Mercosur. Měli bychom to zkoumat i z perspektivy udržitelnosti. To tedy znamená, že bychom už neměli mít takové ty staré tradiční až staromódní dohody o volném do obchodu. Takovéto dohody jsou vlastně nikoli obchodní, ale smíšené dohody. Jde tam i o práva zaměstnanců, jde tam i o podmínky výroby, třeba respektovat výrobní procesy a postupy, ale i o přístup k pohodě zvířat, jaká, jaké pesticidy se používají, zda e, se používá geneticky modifikovaná soja a tak dále. Udržitelný vývoj nebude realitou, pokud budeme mít ryze obchodní dohody. Děkuji. Děkuji.

Poslední v rozpravě pan kolega Fernandeš, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Dohoda s Mercosurem je víc než jenom ekonomická dohoda. Jde tady i o hodnoty, udržitelný rozvoj, o sociální angažovanost. Je to i otázka vzájemnosti. A to je a případný soulad s evropským zeleným dílem, to je třeba proskoumat až do hroubky. Měla by se, měly by se země Mercosuru zavázat skutečně realizovat pařížskou dohodu. Tady máme i kapitolu o udržitelnosti, kapitola k ochraně lesů, základních práv, lidských práv, sociální odpovědnosti firem. Tato smlouva posílí i občanskou společnost. Tady se bude její realizace aktivně kontrolovat a budou lépe chráněny i skupiny původního obyvatelstva. Je to smlouva se silnějším preventivním přístupem a je to zároveň zcela jasná cesta, jak bojovat s klimatickými změnami. Tato dohoda s Mercosurem bude potom implementována ve všech zemích Mercosuru, bude-li ratifikována a myslím, že bychom tuto šanci neměli propást. Tento návrh je naprosto ve schodě s Evropským zeleným dílem. Děkuji vám. Děkuji. Teď dostane pan komisař Hogan slovo za komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat 64 řečníkům, kteří vystoupili v této rozpravě. Zelený díl je nový dokument, kde se budou muset najít všechny obchodní smlouvy. Těšilo mě, co jste řekli vy zelení o komisi Uršuly von der Leyen. Ehm, nevím, proč jste vlastně nehlasovali po, pro komisi paní von der Leyen, ale to je možná jiná pohádka. Zdá se, že nejste nikdy spokojení. Ehm, souhlasím s paní Jongerius, která řekla, že tato smlouva je příležitostí a dnes nemáme žádnou dohodu se zeměmi Mercosuru takže měli bychom najít nějakou cestu tak, abychom měli nějaké progresivní šance udělat něco v oblasti klimatu. Mnoha z těch obav, které tady zazněly z úst poslanců a poslankyň, musím říct, že já neznám žádný jiný mechanismus, než napsat dopis nebo pohovořit na, v parlamentu nebo na jiném fóru, ale neznám jiný mechanismus, kde bychom měli nějaké páky, kromě těchto obchodních dohod. Já mám pocit, že tohle je příležitost, jak získat tyto země, tak říkajíc, na svou palobu. Myslím, že bychom se na ten díl měli opět podívat. Myslím, že mnozí z lidí to zatím ještě neudělali. Určitě je ta dohoda eh, je absurdní říkat, že ta dohoda z roku 2019 může za vypalování pralesu. To je nesmysl. To, co dělá Bolsonaro a jeho vláda, je nerespektování. Ale my si musíme klást otázku, jaké páky máme na to, aby se takový scénář neopakoval. Jaké páky máme na to, aby nám Bolsonaro slíbil, že on a jeho vláda budou chránit tyto zelené plíce a Amazonii. Ta dohoda je výsledkem dlouhých jednání, ale Nakonec jsme našli nějakou bázi, kde máme vyvážený systém a udržitelný systém. A prezident Bolsonaro ve své volební kampani řekl, že nechce být součástí pařížské klimatické dohody. Zastává stejnou pozici jako prezident Trump. Změnil názor v kontextu té nedohody, a teď ji chce respektovat tu dohodu z Paříže, ale uvidíme, jak to bude s implementací. Chtěl bych říct lidem, kteří říkají, že eh, tahle dohoda není žádný pokroj v oblasti udržitelnosti, tak tohle je závazný nástroj pro dodržování parametrů z Paříže, protože všichni jsou signatáři a tam jsou závazky, které musí být do, do roku 2030 dodrženy. Nulová deforestace a kompenzace eh, legálního odlesňování a potom znovu zalesňování 12 milionů hektarů pro různé účely, posílení implementace a podpora udržitelných národních lesů tam eh, a bránit je před nelegálními praktikami. 12 milionů hektarů do roku 2030. To je obnova milionu hektarů ročně ve srovnání s půl milionem ročně. Takže budeme-li mít tuto dohodu, budeme mít závaz, závazky těchto zemí. A to podle mého názoru je pro pokrok. Samozřejmě také získáváme rámec pro podporu práv původního obyvatelstva v udržitelném řetězci zemědělské produkce. Takže není pravda, že jsme zájmy původního obyvatelstva přehlédli. Všechny země Mercosuru ratifikovaly úmluvu, včetně, kromě jedné země. Takže ty tři země ratifikovaly takže kdo říká, že tady není sociální pokrok ve vztahu k touto dohodou? Opět se mílí. Dále EU a Mercosur jednali i o pracovních podmínkách a standardu práv. Takže teď se podporuje růst ekonomiky, sociální rozvoj a ochrana životního prostředí. Dohoda také hovoří o důstojných pracovních podmínkách, o kontrole pracovních podmínek, včetně zdravotní bezpečnosti. Pak je třeba také dohlížet na to, jaké budou smlouvy a jaké budou pracovní podmínky a pracovní doba. Já si hluboce myslím, že jsme to všecko eh, hluboce studovali. My máme tarify a kvóty na maso, cukr a tak dále. 267 tisíc tun už máme z Mercosuru v Evropské unii po léta. Tahle kvota není ani naplněná, protože evropské standardy se tak zpřísnily, že země Mercosuru je nejsou schopné splnit a do Evropské unie se nedostane z Mercosuru žádný produkt, který by nebyl podroben stoprocentní kontrole. Spoustu produktů se do těch zemí vrací v důsledku naší kontroly. A to podle mého názoru by mělo pokračovat. Nedojde k žádnému snižování unijních standardů všechny geografické indikátory jsou chráněny a to je symbol kvality těch produktů. To se týká hlavně Francie, Španělska, Itálie a Portugalska. A můj dobrý přítel, pan Polos, se velmi stará o sociální a ekologické záležitosti a jsem rád, že jsem mu to mohl vysvětlit, ale velké věci, které souvisejí se sociální ochranou, vám bez pochyby dělají starosti, ale předpokládám, že to budete moci svým voličům vysvětlit. Tedy nakonec, paní předsedkyně, potřebujeme nějaké páky, tak abychom mohli zajistit, že ekonomická, sociální a ekologická dimenze této dohody bude využita jako takováto páka. A podívejme se v procesu klarifikace, jak můžeme celý ten systém zlepšit tak, abychom odstranili obavy této sněmovny a já vás mohu ujistit, že budu spolupracovat s vámi, kdykoliv vám budu k dispozici, tak abychom zlepšili perspektivu této úmluvy. Tato sněmovna musí souhlasit, než ta smlouva půjde členským státům. Evropská unie se snaží jednat již mnoho let s našimi přáteli v Latinské Americe. Snatí, snaží se dohnat to, co jsme zanedbávali. Měli bychom přátelům v Jižní Americe říct, to jsou v podstatě naši zapomenutí příbuzní bratranci. Musíme jim říct, že jsme připraveni s nimi spolupracovat na ekologických a sociálních otázkách. Děkuji, pane komisaři. Tady je modrá karta. Pan Wallace by to chtěl teď použít, ale teď pan, paní ministrině Tuporajnen. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové, Chci vám poděkovat za tuto velmi dobře načasovanou a užitečnou debatu na toto ožehavé téma, které je pro nás všechny důležité. Děkuji vám za vaše cenné poznámky. Já jsem si je pozorně vyslechla a určitě je předám radě. Vážení přátelé, my všichni souhlasíme s tím, že musíme udělat maximum pro řešení klimatických změn a výzev spojených s klimatem a s životním prostředím, které budou čím dál naléhavější. Evropský zelený úděl navrhuje komplexní strategii, kterou si teď musíme všichni prostudovat. Je to vítaná iniciativa. Já chci poděkovat komisi a pana, panu komisaři Hoganovi. Obchodní politika je důležitou oblastí, kde udržitelnost je důležitým prvkem. Je to platforma pro navázání kontaktu s našimi partnery, pokud jde o klima a environmentální působení. A dohoda s Mercosurem musí být viděna z tohoto pohledu jako příležitost, jak podpořit změnu. Mělo by to být opravdu vnímáno jako příležitost propagovat změnu a to se nestane samo. Někteří z vás hovořili o možnosti vyjednat lepší dohodu. Vyjednat novou dohodu, to se snadno řekne, ale hůř udělá. Současná dohoda není dokonalá, protože žádná dohoda nikdy není dokonalá, ale je ekonomicky relevantní. Je také velmi důležitá z hlediska politického a geopolitického a je také příležitostí pro EU exportovat své vysoké environmentální a sociální normy do tohoto regionu. Evropská unie sama nemůže řešit deforestaci a zvrácení klimatických změn. Musí spolupracovat s třetími zeměmi v duchu důvěry, v ovzduší důvěry. A důležité je to právě také s ohledem na kapitoly o udržitelnosti, které budou součástí obchodních dohod. Obchod je totiž skutečnou páku, ale musíme být připraveni tuto páku použít a akceptovat, že to nakonec bude znamenat i nevyhnutelnou kompenzaci. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní ministrině. Tím jsme ukončili rozpravu a dalším bodem pořadu jednání je prohlášení místo předsedy Komise Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k situace Ujgurů v Číně China Cables. V této rozpravě můžete, jak je běžné, se přihlašovat elektronicky, eh, když si budete při, přát pohovořit či zdvihnout modrou kartu. Počkáme chviličku, než se všichni posadí a já využím toho, abych u nás přivítala návštěvnice a návštěvníky a upozornila na to, že mezi vámi i námi neexistuje žádná zeď, že někdy máme, nebo i vy máte možná určité pokušení pohovořit si se svým sousedem na hlas, ale prosím pěkně zohledněte také, že to slyšíme i tady dole a může nás to rušit, ale těší nás, že nám věnujete pozornost. A teď dám slovo vysokému představiteli. Mr. President, honorable members of the European Parliament, over the past weeks we deeply Mr. President, honorable members. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, Evropská unie několikrát hovořila o situaci v Xinjiangu. hovořili jsme o tom také na valné schromáždění OSN v New Yorku v říjnu a také jsem se nedávno setkal v Madridu s čínským ministrem zahraničí. Jsme velmi znepokojeni existenci těch takzvaných převýchovných politických táborů, protože spolehlivé zdroje ukazují, že se tam nachází více než milion lidí. Další problém je rozšířený, všude rozšířený dohled používá se biometrika a umělá inteligence, registrují se velice citlivé biometrické údaje a také e, rozeznávání obličeje. Zpráva také hovoří o tom, že jsou eh, zaváděny kontroly na kultovních místech a jsou lidé postihováni za to, že hovoří menšinovým jazykem. E, Nikdo samozřejmě nemůže nikomu zakázat přijmout opatření, které mají bojovat proti terorismu, ale podle nás opatření v Xinjiangu jsou eh, nepřiměřená s tím proklamovaným cílem bojovat proti extremismu a terorismu. Experti OSN analyzovali uplatňování protiteroristického zákona v Číně a dospěli k závěru, že vyvolává pochyby. Rád bych také připomněl, že jsme chtěli přístup nezávislé služby do regionu. Například eh, zvláštní držitelé mandátu OSN a vysoký komisař OSN pro lidská práva. Zatím jsme nebyli vyslyšeni. Kdybychom dostali toto právo, byl by to důležitý krok. Hovořil jsem s čínskými úřady, bylo by dobré udělat takovouto cestu do regionu. Také jsme zdůraznili, že je nutno dozor, tedy dodržovat práva menšin i na Právo na vzdělávání. Evropská unie bude nadále vyjadřovat svou principiální pozici a vyjadřovat své pochyby, pokud jde o Xinjiang v rámci politického dialogu s Čínou a mezinárodně také na poli OSN. Za Evropskou unii budu dále apelovat na Čínu, aby splnila mezinárodní a národní závazky, dodržovala lidská práva a základní svobody. Paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a těším se na naše diskuzi. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo kolegyně Vizer Lima ve jménu frakce EPP. Dvě minuty. Paní předsedkyně, je to 20 let, kdy Čína podepsala mezinárodní dohodu týkající se politických a občanských práv. Od té doby mezinárodní společenství stále čeká na to, že Čína bude ratifikovat tuto dohodu. Jestliže Čína chce pokročit, musíme se podívat na to, že v důsled vlastně se tady občanská práva a svobody zhoršily. Podívejme se, jak jsou potlačována práva Ujgurů v Xinjiangu. Evropský parlament nemůže zůstat bez reakce po odhaleních China Cables, kde se ukazuje, jakým způsobem a jak nedozírné je utlačování Urgu a jak je systematické. Nemůžeme se omezit pouze na deklarace na slova, i když to je rovněž důležité. Dnes byla udělena Sacharova cena Islamu Uhtolimu a to je silný signál, který propůjčuje viditelnost naší angažovanosti v situaci Ujgurů Počet zadržovaných orgů je vyšší než jeden milion v Činčanku, žijí v nedůstojných podmínkách, které jsou nedůstojné 21. století. Zatímco Čína popisuje úplně jinou neolitu. Říkají, že pobyt Ujgurů v těchto táborech je dobrovolný a dokonce si uh, troufají srovnávat tyto školy s inter, eh, tyto tábory s internátními školami. A přitom pra, me, novináři a zástupci mezinárodních společností navštívili tyto tábory. A je třeba podívat se na to, že tato menšina chce pouze, aby mohla svobodně žít ve vyznávání svého, svého náboženství. Ale zatím teď nemáme přístupné společnosti, nemáme tady ani jednu společnost, nikdo z nás nemůže akceptovat, aby se profitovalo z nucené práce. Děkuji vám mnohokrát. Merci beaucoup. Děkuji. Další řečník je řečnice paní Piry za SAD dvě minuty. Děkuji paní předsedkyně. Pane Borele, velice vás vítám na půdě tohoto parlamentu a jménem SAD těšíme se na spolupráci s vámi na silné evropské zahraniční politice. Čína zatím byla jeden z nejdůležitějších partnerů naší unie a ústředním členem mezinárodní komunity, ale to neznamená, že můžeme přivírat oči před hrubým porušováním lidských práv. Milion Ujgurů a etnických Kazachů je zadržováno bez obvinění, bez soudu, často jenom z důvodu, že jsou muslimy. Evropský parlament dnes ocenil Ilhama Tochtyho Sacharovovou cenou za rok 2019. Pan Tochty je špičkový ujgurský intelektuál, vědec a je ve vězení jenom proto, že se zasazoval za práva Ujgurů a za mír. Byl odsouzen k doživotí a nemohl přijet do Štrasburku, aby cenu převzal. Dnes ho tu zastupovala jeho statečná dcera Jever a měli bychom vyžadovat, aby byl okamžitě a bezpodmínečně eh, propuštěn. Xinjiang je jedno z hlavních center masového pronásledování z etnických, kulturních, náboženských a sociálních důvodů. Každý jednotlivý aspekt každého člověka je monitorován. Ujgurové musí rezignovat na svou kulturní a náboženskou identitu. To je součást těch tzv. převýchovných táborů. Čína sama se zavázala k dodržování lidských práv. Máme povinnost vyzývat vládu, aby propustila všechny, kdo jsou zadržováni. Všechny tábory musí být zavřeny a ti, kdo zneužívali tu situaci, se musí dostat před soud. Měli bychom přijít s cílenými sankcemi proti těm, kdo za to nesou odpovědnost. Děkuji. Další řečník, kolega Benion za frakci Renew, dvě minuty. Děkuji. Ilham Tohty 20 let pracoval, aby podporoval dialog a porozumění mezi Ujgury a, čínský, a chanskými Číňany. V září 2014 byl odsouzen do, na doživotí po dvou dnech spektakulárního soudu. Dnes dostal Sacharovovu cenu za tento rok, ale on není jediný, kdo trpí pod čínskou vládou. Mnoho lidí je vystaveno sankcím čínského režimu, díky své identitě a náboženskému přesvědčení. Od roku 2017 přes milion nevinných Ujgurů bylo přemístěno do táboru. Musí tam popírat svou identitu, náboženskou víru a přesvědčení. Jsem hluboce znepokojen touto situací těch lidí. Evropská unie musí vyžadovat, aby čínské úřady respektovaly základní práva a svobody. Měli bychom sankcionovat porušování lidských práv. Čína by okamžitě měla skončit s tou praxí zavírání lidí do táborů, měla by zavřít ty tábory a propustit zadržované osoby. Dále chceme, aby Číňané, čínské orgány umožnily svobodný vstup novinářům a mezinárodním pozorovatelům do těchto táborů. Nemůžeme s Čínou jednat jako normálně, když tak odporně porušuje lidská práva. Podle mého názoru je to možná nejvážnější porušení lidských práv, jaké se odehrává v tomto okamžiku na tomto světě. Doufáme, že udělení ceny povede k tomu, že Ilham Tohty bude propuštěn a poté dojde ke změně přístupu ze strany čínských orgánů a že začnou dodržovat lidská práva. Děkuji. Děkuji vám. Dalším řečníkem je kolega Beauty Kofer za frakci zelených. Paní místopředsedkyně, chci vám poděkovat i vám, pane Borele. Politika čínské komunistické strany vůči Ujgurům nikdy nebyla liberální. Ale v roce 2014 došlo k totalitárnímu obratu v Xinjiangu a vytvořil se nejhorší policejní stát, který na planetě teď máme. Tato extrémní politika naráží i na nějakou vnitřní opozici, jak jsme se dověděli z China Cables. A já si myslím, že pro národ eh, s takovou kulturní tradicí, jako je Čína, je skutečně ostudné implementovat takovéto politiky. Bojovat proti terorismu je nutné ale není to výmluva proto, aby se bojovalo s lidmi, kteří chtějí přemýšlet tak, jak chtějí, hovořit tak, jak chtějí a uctívat eh, kult, který chtějí. Jsme přesvědčeni, že je třeba skoncovat eh, se lží, skoncovat s výmluvami a uzavřít eh, ty převýchovné tábory. My jako Evropané musíme být také aktivní, nejen kritizovat. A proto tento parlament apeluje na to, aby bylo zablokováno kupování takových produktů a prodej takových produktů, které napomáhají kybernetickému dohledu. A také produkty z nucených prací v těchto táborech nesmějí vůbec vstupovat do Evropské unie přes podniky, které uznávají evropské hodnoty. A nucená práce prostě nemá na evropský trh přístup apelujeme na evropské podniky, aby v tom byly jednoznačné, protože jde o jejich reputaci. Pokud nebudou implementovat systém due diligence na kontrolu lidských práv, aby se ujistili, že nejsou součástí represivních aktů. A také potřebujeme mechanismus sankcí za porušování lidských práv, jak jsme diskutovali na radě ministrů zahraničí a potřebujeme to opravdu velmi rychle. A na závěr se chci zmínit o Ilhamu Tochty, našemu nositeli Sacharovovi ceny nemůže se setkat se svou rodinou, neviděl svou rodinu už dva roky, i když čínský zákon mu to zaručuje. Já si myslím, že bychom všichni měli trvat na tom, aby jeho rodina měla umožněno vědět, kde žije a aby měli možnost ho navštívit. Děkuji. Děkuji vám a za frakci ID má teď slova kolegyně Bonfrisko. Děkuji, paní předsedkyně. Vzáje, vážený pane vysoký představiteli, vážení kolegové, podal hedvábné stezky, kterou zná 63% celos, nebo kde bude žít 63% celosvětové populace, Čína uplatňuje cynicky své pravidlo. Ujgurové v oblasti, kde je ten Čín, to centrum toho čínského projektu, máme ideální alibi, jak potlačovat právo Ujgurů nebo snahu Ujgurů o sebeurčení takže tam není prostor pro práva ani pro demokracii. Kromě toho, vážený pane vysoký představiteli, jsem toho názoru, že politika sousedství musí být eh, pojímána podle globálních eh, geopolitických parametrů a nejen geografických. Historie útlaku Ujgurů hovoří o nenasytnosti země, která vytvořila systém vytvořený nebo založený na globální kontrole populace. A jako monstrum se živí zkušenosti lidí ve jménu expanze a možná vrozeného úsilí získat globální nadvládu v sektoru umělé inteligence. Eh, různé využívání biometrických údajů, rozeznávání obličeje, dokonce kontrola eh, emocí milionu a půl obyvatel. To dělá pekingská vláda. Na jedné straně kontroluje území a porušuje tím lidská práva a na druhé straně živí gigantické databáze, kam směřují osobní údaje občanů podle centralizovaného systému, kde se nerozlišuje mezi soukromým a veřejným rozměrem. Čelíme zde tedy nepřijatelné situaci. A Evropa podle svých základních hodnot k tomu nemůže jen mlčet nebo jen poznamenat, že to bere na vědomí, než se z nás všich všech stanou Ujguři. Děkuji. A nyní má slovo paní kolegyně Fotiga na minutu 30 za EKR. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane místo předsedo, vysoký představiteli, vítám vás v parlamentu. Navzdory experimentů v ekonomické eh, oblasti zůstává Čína komunistickým státem který masivně zastrašuje velké skupiny svých vlastních obyvatel. Od listopadu 2019 pronikly dokumenty tzv. China Cables, kde jsme se dověděli, jak vypadá úroveň útlaku v Jinčangu v autonomní oblasti a nám všem je tedy jasné, jak to tam vypadá. Samozřejmě eh, tábory pro zadržování lidí nejsou místem pro dobrovolnou práci. Samozřejmě, že tady dochází k masivnímu dohledu a kontrole se všemi technickými prostředky. A my voláme po rozhodných akcích ze strany Evropské unie. Pane místo předsedo, vyžadujeme opravdové výsledky z naší strany. Já tady volám po zavření těchto táborů, stejně tak, jako pro, volám pro cílené sankce pro ty, kteří jsou odpovědní za toto neustálé pronásledování a zastrašování. Děkuji mnohokrát. Děkuji a za GUE má teď slovo kolegyně Vianova Ruiz na minutu. My jsme velmi znepokojeni sdělením nevládních organizací. Pokud jde o Xinjiang, informace, které jsou součástí China Cables. Chceme to vyjasnit a ukázat na toho, kdo je zodpovědný. Naše frakce je vždycky proti porušování lidských práv kdekoliv na světě a také hájíme právo na protest proti autoritárnímu režimu. Evropská unie nemůže mít systém, který nebude založen na dialogu a na multilaterálních eh, organizacích. Máme zde takové postupy, jako je vydírání pomocí cel. USA nemůže hovořit eh, o takových věcech, eh, jako je něco takového. My potřebujeme ne sankce, ale potřebujeme dialog, multilateralismus a dodržování lidských práv. V tomto parlamentu se základní práva často používají jako nástroj na geopolitický útok. A dnes je den migrantů a já jako Evropanka bych ráda využila toho, abych se omluvila za to, že jsme nebyli dostatečně na úrovni. A chci připomenout, že žádná lidská bytost není nelegální. Děkuji. Uh, Nemáme příležitost mm, modrých karet, když hovoří zástupci jednotlivých politických frakcí. Omlouvám se. Další slovo dostane kolega Kastal do minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane vysoký představiteli, kolegové. Představte si společnost, kde umělá inteligence používá automatické uh, algoritmy a rozeznávání obličeje, aby se rozhodla, kdo bude převezen do převýchovného tábora. Tito studenti ve skutečnosti vězni nemohou mít kontakt s vnějším světem, jsou neustále pod dohledem, musí se učit mandarinsky a jsou ideologicky převychováváni, aby se mohli lépe asimilovat v Číně. Podle těchto výsledků jsou potom sociálně obodováni a pro po zbytek života tím bude určen jejich život. Vypadá to jako nějaký film, jako film, který se nepovedl. Uh, kdy se lidstvo vydalo špatným směrem, ale bohužel je to všechno pravda. Odehrává se to dnes v roce 2019 v provincii Xinjiang, kde více než milion Ujgur, Ujgurů je předmětem snahy vykořenit celou kulturu, která je považována komunistickou stranou Číny za nebezpečnou. Požadujeme sankce proti těm, kteří jsou zodpovědní za tyto groteskní porušování lidských práv. Tím se porušuje také eh, normativa pro dvojí užití. Je to eh, díky China Gables, eh, co víme, tu nepříjemnou pravdu, kterou Čína skrývala. My jako lidé se budeme určovat tím, že budeme schopni postavit se s veškerou silou proti tomuto státnímu násilí, jako to udělal Ilham Tochty, který teď piká ve vězení za tuto svou opozici. Já jsem silně podporoval jeho kandidaturu a jsem velmi rád, že se stal naším laureátem Sacharovovy ceny. Je morální povinností bojovat za těmito eh, po boku těchto lidí a doufám, že brzy bude moci obejmout svou dceru. Děkuji. Děkuji. Kolegyně a kolegové, mějte prosím na paměti i tlumočníky, když přednášíte své příspěvky. Jako další pan Gáler, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Nejprve chci poděkovat panu místo předsedovi komise a vysokému představiteli za to, co řekl v úvodu k rozpravě a také za to, že byl přítomen udělování Sacharovovy ceny. I to je politický signál. Politický signál směrem k Pekingu bez pochyby je také to, že málo kdy zažíváme, že prakticky celá sněmovna se účastní kritizování situace v Xinjiangu. A to od úplně pravé až do úplně levé části spektra. Myslím, že poselství, které tím vysíláme, je jasné. Propuste Ilhama Tochtyho, Řiďte se svou vlastní ústavou, svým vlastním právem, když jde o to, že i zadržování mají právo, třeba právo na návštěvu své rodiny. Držte se toho, dodržujte toho, co jste podepsali a dohodli na Mezinárodním fóru a vpustte zpravodaje Spojených národů do země a do těchto zařízení, aby mohli vidět, co se tam skutečně děje. Já si myslím, že země velká jako Čína nemá zapotřebí se, své, se ke své menšině kovat, eh, tak, jak se chová k Ujgurům. Ujgurové nechtějí nic, co by ohrožovalo stabilitu Číny, chtějí jenom to, co, na co má právo každá menšina a proto mají nárok na naši plnou podporu. Děkuji vám. Děkuji další kolegyně Gebhardt, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně pane Borele, kolegyně a kolegové. Nedávno zveřejněné China Cables nám opět jasně ukázaly, jak bezskrupulózně postupuje čínská vláda vůči populaci v Xinjiangu jenom na základě víry. Snaží se potlačit a zničit jejich identitu. To jsou největší porušení lidských práv, jaká dnes vůbec zažíváme Očekávám od vás, pane Borele, a od členských států, že i nadále budete pokračovat v tom, že budete hovořit s čínským vedením tak jasně, jak jste hovořil teď. Zasazujte se za okamžité uzavření převýchovných táborů, a zasazujte se o to, aby do toho regionu mohli vstoupit nezávislí pozorovatelé, kteří zjistí, jaká je situace. Mezinárodné, mezinárodní firmy, které tam fungují, by měly okamžitě prověřit, do jaké míry se účastní porušování lidských práv a měly by z toho okamžitě vyvodit příslušné důsledky. Ano, v Evropské unii nechceme produkty, které pocházejí z nucené práce a musíme se postarat o to, aby takové zboží do Evropské unie neproniklo. Milé kolegyně a kolegové, je pro mě důležité, abychom zdůrazňovali stále a jednomyslně, že dodržování principů právního státu a lidských práv je nenapadnutelný předpoklad pro další rozvoj vztahu s Čínskou lidovou republikou. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. A teď má slovo kolegyně Intveld na minutu 30. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vítejte, pane vysoký re reprezentante, vysoký představitel. Já si vás vzpomínám na jiné místě na pódium před několika lety. A tento testovací případ bude novým testovacím případem pro geopolitické konání Evropské komise. Viděli jsme, jak holandská novinářka pomáhla, uní, pomohla uniku dokumentů a vidíme, jak umělá inteligence a další technologické prostředky se stávají nástroji zastrašování. A já doufám, že bychom měli tady postupovat opatrně. Dnes jsme udělili cenu Himalu Tochtovi jako politický signál za to, za, co se zasazuje. Je třeba, abychom tento signál prokáze ukázali také ostatním bojovníkům za lidská práva, ale První věc, která je důležitá, je, aby byli vysvobozeni ti, kteří jsou zadržováni v těchto převýchovných táborech, protože to není nic jiného. Ale máme tady taky ten zvaný Magnický akt, který schválila Evropská rada. Pane Borele, zabezpečíte, že tento Evropský Magnický akt se stane realitou bez jakéhokoliv spoždění a že se to nebude muset odhlasovat jednomyslně, jednomysl, aby ani jedna země neměla možnost co veto, eh, to vetovat, protože je nezbytné, aby Evropský parlament a národní parlamenty také ratifikovali tento akt. A teď se chci zeptat, zda se Evropa stane novou geopolitickou supersilou zasazující se za mír a sílu. Děkuji a další řečnici je paní kolegyně Gregorová na minutu pane Borele. Hovoříme o nedávném úniku eh, informací, které ukazují, jak vysocí zástupci čínské vlády nám hali o genocidě, ke které dochází v Číně. Včera jsem se mohla sejít s dcerou pana Ilhalma Tohtyho a Eh, bohužel jsme se nemohli setkat s jejím otcem samotným, protože je zadržován v koncentračním táboře a my jsme nic neslyšeli o jeho situaci už dva roky. Ale jeho dcera chce, aby rodina se mohla sejít a mohla žít pospolu. V mé země nejbohatší muž Petr Kellner manipuloval české sdělovací prostředky, co se týče Číny, protože to pro něj přináší užitek a biznis. No promiňte, kdybych měla tento projev v Číně, tak já a moje rodina bychom také skončili v koncentračním táboře. Kolegové, my Evropané máme tu moc povstat a zastávat se lidských práv proti čínskému diktátorství. Pane Borele, konejte. Thank you. Next is the kolega... Děkuji. Další kolega Korao, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Všechno toto je nepřijatelné. Přes neustálý apel mezinárodního společenství a nedávné zveřejnění dokumentů, které dokazují ostudnou represi v autonomní oblasti Xinjiang, čínská vláda ukazuje neustálou lhostejnost a porušování lidských práv a základních svobod. Je skutečně znepokojivé, že země, jako je Čína, která se chce stát důvěryhodným partnerem v globálním kontextu se dopouští takovéhoto porušení lidských práv. A jako by to nestačilo, Čína pokračuje v perzekuci Ujgurů a dalších menšin mimo své hranice. A to by nám mělo dát prostor k protiopatřením. Cena, kterou jsme dnes dali profesoru Ilhamu Tochtimu, je nejen pro něj, ale pro každého ujgurského občana, který bojuje s tímto šílenstvím. Jako Evropané všichni musíme hájit práva ujgurské menšiny v regionu Xinjiang i ve všech zemích OSN. Ta iniciativa nesmí být ponechána na jednotlivých členských státech, ale musíme sdílet úsilí, pokud chceme být účinní. Děkuji. have a slight of a mix up if you had exceeded your speaking time or not. Um, I hope I didn't cut you off. Doufám, že jsem vám neustřihla mikrofon příliš záhy. Další je pan McAllister Minuta. Paní předsedkyně, dámy a pánové, kolegové, ty smlouvy, ty doklady, které se k nám dostaly o situaci Ujgurů v Xinjiangu, jsou znepokojivé. Z mého pohledu je to, eh, o to, jde o to, že ti lidé jsou zadržováni eh, a jsou jim předhazovány domněle kriminální činy. To je třeba okamžitě skončit a ti lidé by měli být bezpodmínečně propuštěni. Za druhé, pekingské úřady by měly umožnit neomezený přístup do Xinjiangu pozorovatelům a novinářům a vysokému komisaři OSN pro lidská práva a měly by být poskytnuty všechny údaje o osobách, které zmizely. Po tom 21. summitu EU-Čína jsme ujišťovali, že všechna lidská práva jsou univerzální, navzájem propojená. Takže Peking by se těmito slovy měl řídit pane vysoký představiteli. Vítám to, co jste dnes řekl a vítám to, co zítra v poledne schválíme, hlavně co se týká cílených sankcí. Děkuji. Děkuji. Další řečnice, kolegyně Santuš na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Čína systematicky provádí politiku potlačování lidských práv základní lidská práva jsou porušována. To vidíme v tolika případech lidí, kteří byli odsouzeni k smrti, ale i s ohledem na situaci v Tibetu a Xinjiangu musím říct, že se tam koná kulturní genocida. Tady jsou také vidět fakta, že guvernér, který odpovídá za tyto hrůzné činy proti Ujgurům, je toutéž osobou, která vedla politiku v politiku míru v Tibetu. No to je ironické označení pro dění tam. Jsou to převýchovné tábory, mučení, nucená práce, zavírání bez důvodu a další porušování lidských práv. To přece nemůžeme akceptovat a proto je nezbytně nutné, abychom vyžadovali okamžité propuštění Ilhama Tochtyho a všech ostatních aktivistů. Jde také o to, aby se nedovážely žádné produkty, které jsou výsledkem nucené práce. Musíme přijít s cílenými sankcemi, které přinutí čínskou vládu zavřít ty tábory a přestat porušovat lidská práva. Další kolega Kjučuk, minuta. Děkuji, paní předsedkyně, pane Borele. Tato rozprava není proti Číně nebo čínské vládě. Tato debata je o ochraně lidských práv. Dnes bych chtěl znovu ocenit Ilhama Tohtyho, který nedávno dostal Sacharovovu cenu. Ilham Tohty je profesor ekonomie, advokát práv ujgurské menšiny v Číně. 20 let neúnavně pracoval na podpoře dialogu pracoval na lepším vzájemném porozumění mezi Chany a Ujgory a byl za tento aktivismus v roce 2014 odsouzen na doživotí. Od té doby je za mřížemi. Pane Borele, vyzývám aby byl Ilham Tohty propuštěn z vězení, za druhé, aby bylo ukončeno pro následování ujgurské menšiny v Číně. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní poslankyně Von Kramon Taubadal. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Vážený pane vysoký představiteli, když jsme slyšeli reakce z Číny, tak to vypadá, jakože jsou silní, ale ukazuje to opak. Jsou slaví, oni vědí, že to, co dělají svým vlastním lidem, je morálně špatné. Masové věznění a porušování lidských práv je nepřijatelné. Čínská vláda ví, že porušují i svá vlastní pravidla a porušují také mezinárodní smlouvy. Čína je zodpovědná za to, aby chránila své vlastní občany. A my musíme zajistit, že budou tato pravidla dodržovat a budou dodržovat minimální normy. My tady v Evropské unii můžeme dosáhnout něčeho na záchranu Ujgurů v Číně, jedině pokud budeme jednotní. Musíme nadále vyvíjet tlak na Čínu a upozorňovat je na ně, co dělají, protože bez konzistentní strategie nebude Evropská unie moci přinést změnu do života lidí žijících v Číně. Společnou strategií se nemohou řídit pouze vlády, ale také společnosti, a podnikatele, kteří teď vydělávají spoustu peněz v Číně a v Xinjiangu. Bez nich naše strategie fungovat nebude. Děkuji paní poslankyně a nyní má slovo paní poslankyně Želiana Zovko eh, na jednu minutu. Paní předsedkyně, eh, vážený pane vysoký představiteli, nedávná historie nás učí, že když eh, náboženská menšina trpí, tak se velmi brzy či později objeví důsledky. A je to efekt eh, motýlího křídla. Vznikne na druhém konci světa bouře. Já jsem ráda, že tady o tom diskutujeme a také vítám, že Evropský parlament se vyjádřil ke zhoršení situace lidí, eh, kteří žijí v této oblasti tím, že udělil Ilhamovi Tochtymu cenu Chci poukázat na rostoucí trend. Dnes zde diskutujeme o nelidské situaci muslimské menšiny. Zítra budeme hovořit o pronásledování křesťanské menšiny v Burkina Faso a na minulém štrasburském zasedání jsme diskutovali o tolerantním či netolerantním přístupu ke katolíkům a protestantům v Alžírsku. Svoboda vyznání je jedním z mezníků, z milníků tolerantní a moderní společnosti. Proto navrhuji, aby Evropská komise a SVČ zohlednila koncept mezi náboženského dialogu ve své strategii, protože to musí být nástroj na posilování míru v politice zahraniční. Děkuji, paní poslankyně. A nyní má slovo pan poslanec Rafael Glucksmann na jednu minutu. Merci, Děkuji, paní předsedkyně. neseš, kam jdeš, jdeš eh, do tábora. Eh, jdeš do tábora, protože máš třeba vousy, jdeš do tábora, protože hovoříš svým jazykem. Tak to vypadá v Číně. A velké mlčení umožňuje velké zločiny. A svět dosud mlčel. My jsme teď toto mlčení prolomili tím, že jsme dali sacharovou cenu Ilhamovi Tochtymu, ale to nestačí. Teď je třeba přistoupit k činům. Potřebujeme sankce proti čínským představitelům, kteří jsou přímo zapojeni do toho, co je dnes největší politikou masové internace ve světě. Potřebujeme také sankce proti podnikům, které se podílejí na této politice koncentrace. A také je nutno, aby evropské podniky uplatňovaly právo due diligence a především textilní podniky aby neměli prospěch z té nepřijatelné politiky. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. A nyní má slovo pan poslanec Bernard Geta. Jedna minuta. Můžeme jim říkat, jak chceme. V Pekingu Tomu říkají převýchovné tábory, ale jsou to prostě koncentrační tábory, kde žije jeden Ujgur z devíti, celkem jeden milion lidí. Můžeme z toho být rozhořčeni, ale to nestačí. Musíme také připomenout čínským představitelům, že není opravdové moci bez zodpovědnosti. Tento svět potřebuje Čínu, protože jinak zde není naděje mít rozumnou hierarchii na mezinárodní scéně a mít vyjednaný kompromis, bez kterého nebude stabilita. My musíme spolehat na vás, na vás, kteří spravujete Čínu, ale nesmíte zapomínat na lidská práva, protože potom nebude mít vnitřní mír a nebudete moci přispět k mezinárodní stabilitě. Takže Buďte tak moudří, jako vám to umožňuje vaše tisíciletá existence. Zavřete tyto tábory, nechte své národy dýchat a propuste Ilhama Tochtyho. Děkuji, pane poslanče. A nyní má slovo pan poslanec David Lega na jednu minutu. Thank you, chair, Mr. Borrell. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Borele, víme, že miliony lidí jsou persekuovány pro svou víru a přesvědčení. Víme, že jsou rozdělovány rodiny, oddělování rodiče od dětí. Víme, že autoritativní režimy zadržují miliony lidí v takzvaných převýchovných táborech. A tyto tábory, pane Borele, nás vrací k myšlenkám na podobné tábory, které jsme měli v Evropě v nedávné historii. Jsme příliš pomalí v reakci na hrozné zločiny čínské vlády vůči Ujgurům. Kolegové, přátelé, teď je na čase, abychom přestali chodit kolem Číny a zločinného komunistického režimu po špičkách Ilham Tohty a udělení Sakharovovi ceny ukazuje, že nechceme akceptovat čínské zločiny vůči Ujgorům. Zítra přijmeme usnesení, které vyzve k cíleným sankcím proti těm, kdo za to nesou odpovědnost podpora Ujgurů nemůže končit sankcemi, protože kdybychom vzdali od ochranu lidských práv a svobod, kdekoliv jsou ohroženy, tak by znamenalo, že rezignujeme na všechno, na čem je naše unie vybudována. Nenechme to dojít tak daleko. Děkuji. Teď paní poslankyně Nina Gil, minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Vysoký představiteli, buďte vítán zpět, ráda vás tu vidím ve vaší nové roli jsme konfrontováni s jednou z největších